So dear colleagues, um, it's a pleasure. Tak vážení kolegové, je mi potěšením tu dnes s vámi být. Doufám, že jste si užili prázdniny. A že se můžeme pustit do práce. Poté, co jsme si užili zasloužený odpočinek. Doufám, že se vám nepoštěstil podobný drobný úraz jako mě při volejbale. Nebo na takovém tom autíčku, které je velice rychlé. Každopádně jsem rád zase tady, všechny vás vítám. A můžeme přejít k našemu bodu pořadu jednání, kterým je společný základ daně z příjmu právnických osob a společný konzolidovaný základ daně z příjmu právnických osob. Našimi zpravodaji jsou Paul Tang a Alan Lamassur. A půjde o projednání návrhu zprávy nebo zpráv. Nejprve dám slovo Paulu Tangovi a potom Alanovi pokud s tím souhlasíte, s tímto pořadím. Tak prosím, pohle máš slovo, každý z vás 10 minut. Maximálně. Tak eh, já se pokusím nedosáhnout tohoto maxima. Eh, na agendě jsou to dva oddělené body. Eh, nicméně já a Alan Lamassur jsme přesvědčeni o tom, že obě zprávy jsou politicky i intelektuálně provázané a rozhodli jsme se s nimi zacházet jako se součástmi jednoho balíčku a synchronizovat všechny procesy eh, tak, jak je to jen možné. Abychom dotáhli do konce obě zprávy ve stejnou chvíli. Konec konců bez konsolidace by společný základ daně nepřinesl to ovoce, které by případně přinést mohl. Takže to pro začátek. Nepřijímáme eh, ten eh, oddělený přístup komise. Eh, Evropský parlament razí myšlenku těch 3C zároveň. Eh, ten návrh na CCCTB eh, není nějaká eh, mozaika, nějaká něco roztříštěného, ale je to opravdová reforma, která jde nad rámec dohod OECD a navrhuje přesun od systému založeném na, založeném na zdroji k systému založeném na destinaci. To je důležité, protože současný systém eh, daní je eh, zastaralý vlivem globalizace a digitalizace. Pokud chcete zjistit zdroj zisku, centrum zisku, tak to je čím dál eh, těžší, protože čím dál více kapitálu je tak nějak uvolněného, neukotveného. U duševního vlastnictví například se těžko stanovuje nějaká lokace. A právě na tomto je vybudován současný systém daní, který je z 20. století, kdy jsme měli továrny a kouřící komíny, ale ta doba je pryč, takže potřebujeme reformu eh, systému eh, daní z příjmu právnických osob. A CCCTB toto slibuje. Například v mé zemi, v Nizozemí, eh, jsme se stali transitní zemí. Transitní zemí finančních toků ten finanční kapitál, jako, jsou, e, jako je duševní vlastnictví, honoráře a tak dále, to všechno je předmětem problému současného daňového systému. A CCCTB na toto reaguje, protože se nedrží principu zdroje, ale zakládá se na principu destinace. a rozděluje zisky tímto způsobem. A Evropský parlament by měl zdůraznit, že tato reforma je vítaná a je nutná, abychom aktualizovali náš daňový systém a uspůsobili ho 21. století. Zároveň se tu ukazuje, jaké jsou tu politické problémy s tímto tématem. Já vezmu opět svou zemi jako příklad, ale jsou to spíše menší země, které se snaží o erozi daňového základu, které hrají hru, ve které se snaží nalákat finanční toky k sobě do své země. Například Lucembursko a Nizozemsko eh, dohromady má více eh, přímých investic než eh, Spojené státy a v Irsku je více přímých investic než v Německu nebo ve Francii. To se zakládá především na různých konstrukcích a OECD tyto problémy neřeší a CCCTB by je řešit mělo. Je to zásadní návrh pro Evropu, který má za cíl zmodernizovat daňový systém, uspůsobit ho 21. století a ukončit ty různé konstrukce. A zároveň nastavit rovné podmínky protože příležitosti k daňovému plánování jsou u větších firm větší než u malých firm. Já jsem viděl několik studií z několika zemí, které ukazují, že e, malé a střední podniky platí o třetinu více daní z příjmů než velké firmy. Takže pokud e, vás nepřesvědčí argument, že to není fair, pak mohu říci, že to není efektivní. Nemáme momentálně rovné podmínky, malé a střední podniky jsou v nevýhodě oproti nadnárodním koncernům. Chtěl bych tedy apelovat na Evropský eh, parlament, eh, aby společně s Alanem Lamasurem podpořil tuto reformu. Je to ale jeden zásadní nedostatek. Eh, kterým se OECD zabývala. Je to v podstatě první akční bod z BEPS. A sice problém se zdaněním digitální ekonomiky. To je první akční bod. Tak byl to opravdu akční bod? Vlastně ani ne, protože OECD odložila diskuzi, vytvořila task force a na pět let to uložila k ledu. A proč bychom měli čekat dalších pět let? Víme, že Google, Facebook, Amazon a další jsou značně přítomní v evropské ekonomice. Všichni využíváme jejich služby. Ale přitom, protože nejsou součástí současného daňového systému, se mohou vyhýbat daním více než kdy dřív. Takže já i Alen Lamassur prosazujeme přístup eh, zdaňování digitálních platform, a to eh, ve dvou krocích. Nejprve je to ve zprávě od CCTB. Tam definujeme digitální přítomnost, digitální působení digitální platformy eh, mají platit daně tam, kde jsou přítomny, tam kde, eh, tam, kde nejvíce působí. Zkrátka, když Facebook má nejvíce uživatelů v Německu, pak by měl nejvíce platit v Německu. Až takhle je to jednoduché. A potom u toho CCCTB, u zprávy pana Lamasura, je potom ještě další vzorec eh, založený na dostupných datech. Tato debata bude jistě pokračovat. Estonské předsednictví ji bude vést. Chystá se iniciativa Německa a Francie. Tohle nemůže počkat dalších pět let e, jako e, návrhy OECD. Teď není čas na task force, teď je čas na diskuze o tom, jak zahrnout digitální platformy do e, současného systému daně z příjmu právnických osob. Takže tohle je trošku mezera, kterou musíme zacelit v tom návrhu. A potom bude CCCTB moderním a robustním systémem daně z příjmu právnických osob. A to je jenom robustní, ale také jednodušší. Když se podívám na systém daně z příjmu právnických osob ve své zemi, já jsem se tím zabýval v holandském parlamentu, tak ten se neustále zesložituje, protože každý rok se přidá nějaká výjimka nebo nějaké pravidlo a ono to pořád bobtná, nikdy toho neubývá. A dobré na tomto návrhu je, že je to daňová reforma směrem ke zjednodušení. Když si přečtete ten návrh, tak je poměrně jednoduchý a stabilní. A proto ve zprávě také navrhují nižší práh 750, ne 750 milionů, ale 40 eh, milionů. Proč by měly pouze velké firmy těžit z jednoduššího daňového systému? Takže snížit práh a později ho úplně zrušit. Pokud se ukáže, že se osvědčuje, a já si myslím, že se osvědčí, tak ať ty výhody nepřipadnou pouze velkým společnostem. Zejména když pomyslíme na to, že některé malé společnosti budou růst, budou expandovat, budou exportovat. Tyto firmy mají velkou výhodu, nebo měly by velkou výhodu z jednotného daňového systému. A ještě závěrem. Momentálně probíhá daňová konkurence. Státy razí své vlastní zájmy, vlastní politiky bez ohledu na to, jaké to má dopady na e, ostatní členské státy. E, tuto skutečnost je třeba omezit a proto také navrhuji ve své zprávě minimální daňovou sazbu 18 Tak e, to jsou hlavní body diskuze, pane předsedo. A já si velice rád vyslechnu názory ostatních. Těším se na debatu S Alanem Lamasurem eh, jsme už předstoupili nejen před tento parlament, ale už jsme byli i v několika národních parlamentech. Byli jsme v Estonsku, Lucembursku a v Belgii a budeme pokračovat v turné. Budeme v Hágu, v Paříži, v Berlíně a v Sofii protože se domníváme, že tento návrh za to stojí. My ho velice rádi budeme propagovat a zároveň víme, že budí obavy a bereme tyto obavy velice vážně. Proto tedy cestujeme po parlamentech a i v diskuzi dnes odpoledne si velice rádi vyslechneme vaše postřehy a uvidíme, jak se povede tento návrh ještě zlepšit. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji moc krát panu zpravodaji. A teď má slovo druhý zpravodaj na CCCTB, Alen Lamasur, prosím. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, my pracujeme společně, jako bychom byli spolu e, zpravodaji, a to v nejlepším duchu spolupráce. Um, my um, to vysvětlíme, kom, komise to pak posoudí, ale v podstatě sdílíme ducha návrhu, e, Evropské komise k mm, těmto dvou směrnicím a chceme k tomu dodat dva politické cíle. Komise prezentovala tyto dva texty jako určitý doplněk, výsledek eh, iniciativ, které byly přijaty. A to již po dobu dvou let, eh, prevence agresivního taňového plánování v rámci Evropské unie. To je tedy východisko. K tomu přidáme naše cíle. Eh, společně eh, by z toho měly mít prospěch evropské podniky, včetně těch velkých, toho systému, který by byl jednotný, pro jednotný trh, jasný, spravedlivý, jednoduchý, přizpůsobený moderní, podmínka moderní ekonomiky. Byl by to eh, výhoda pro konkurenceschopnost firem. Mm, mm, náš další cíl, jak řekl eh, Paul, je nalézt způsob, jak zdanit digitální ekonomiku, jak zdanit podniky, které dnes mm, využívají toho, že nemají jaksi stále sídlo v některé z členských zemích a tím se vyhýbají um, um, povinnostem um, často i co se týče um, území Spojených států amerických. My um, s uspokojením pozorujeme, že se eh, to stává obecným um, cílem mnoha mezinárodních aktivit auditérů od eh, estonského předsednictví, jak nám řekli zástupci ministerstva financí, s kterým jsme sešli před prázdninami, tak mají v úmyslu to dát na agendu eh, svého předsednictví a mm, jak eh, bylo indikováno, Mm, tak ve spolupráci s německými protějšky na příštím ECOFINu obě země e, budou e, dávat e, návrhy k otázkám fiskalizace digitální ekonomiky. My známe, jaké politické problémy to přináší. Ty, to dvě směrnice jsou spojené všichni aktéři ekonomičtí, sociální, které jsme konsultovali, um, um, sdíleli názor, že přijmout první směrnici bez té druhé by věci zkomplikovalo, aniž by to přineslo výsledky, eh, které jsou očekávány od této reformy. Uh, Čekáme tedy společný návrh k obou eh, těmto důležitým bodům. Především je tady otázka toho Prahu, hranice. Eh, východisko socialistů a PPE eh, tedy jsou, se liší. Mm, pokud by to bylo 750 milionů euro nebo 40 miliard jako mm, obrat, Já bych tady ale položil otázku, proč vůbec tam stanovit ten, ten uh, práh, proč uh, zvýhodnit velké, znevýhodnit malé. Uh, proč tedy uh, znevýhodňovat uh, nadnárodní firmy? Uh, je vždy, malé mají, firmy mají stále možnost zvolit ten systém, ale ty podniky, které si budou, um, e, které budou vždy znevýhodněny vůči těm velkým, co se týče daňové administrativy, tak pro ně by bylo snazší mít jeden režim než dva režimy. Další téma. Um kde máme tradičně rozdílné názory e, k tomu zá, daňovému základu, tam musí být nějaká minimální sazba. Já bych e, řekl, že jsou dvě koncepce minimální sazby. Můžeme to vůbec odmítnout, ale jsou dvě koncepce. Jedna politická, kdy řekneme podnikům, že musí platit minimálně x procent ve srovnání s, s jednotlivci, fyzickými subjekty, které platí tolik a tolik. Um, harmonizace nemá smysl, pokud nebude minimální daň, která bude placená. Co to znamená? Tady o tom musíme vést diskusi, ale pak Eh, mm, samozřejmě by tam mohlo být 0,1, jako to je v některých zemích, jak se nedávno ukázalo. Jaké jsou tedy základní návrhy, které chci předložit k směrnici CC, CTB? Já navrhuji um, simultánní vstup platnost obou směrnic, pokud by nebyl um, souhlas 27 členských zemí, um, tedy co nejrychlejší vstup v zesílenou eh, spolupráci. Ehm, zák- změna daňového základu by asi byla na úkor daňových příjmů některých zemí ve prospěch jiných. Nikdo v tuto chvíli není schopen to posoudit ehm, nebo vytvořit toto hodnocení. Já bych navrhoval kompenzační fond, který by se v prvních letech financoval s přidanou hodnotou, která by byla pro některé země a ne pro jiné, které by umožnil kompenzovat ztráty v jiných zemích. Evropská komise navrhuje eh, fungování tohoto samozřejmě provizorního systému, Ehm, tak aby se ehm, přizpůsoboval vývoji sazeb nového systému. A jak řekl Paul, pokud bychom chtěli, aby ehm, se byly více, více zohledňovány digitální aktivity, pak by příslušný vzorec by neobsahoval jenom známá kritéria OCD, ale byl by tam ještě čtvrté kritérium, což by byla úroveň eh, osobních dat ehm, uživatelů služeb a platform, online platform. Já bych navrhoval matematický vzorec. Eh, E, z hlediska tedy matematiky i e, politiky, které by bylo možno e, snadno vyvrátit, ale je třeba otevřít diskusy. Ani OECD, ani komise to ještě neudělala, který, který vzrostří by bral v úvahu množství se sbíraných dat a množství využitých dat Také navrhuji, aby Evropská komise, Evropský parlament každý rok eh, přehodnotil režim eh, s eh, hodnocením, s zohledněním hodnocení národních parlamentů. Po přeskoumání prvního období by komise dala návrhy k využití části nebo veškerých daňových příjmů generovaných společného daňového základu ve prospěch evropského rozpočtu. To je tedy naše myšlenka, je to k diskusi, ale také v, paralelně ve výboru ECO a v rozpočtovém výboru uvažujeme o nových vlastních zdrojích pro evropský rozpočet nebo pro eh, mm, vlastní finanční kapacity eurozóny. DPH, eh, tam je 40 let harmonizovaný daňový základ – a umožňuje e, tím financovat evropský rozpočet. Takže je otázka, zda by bylo možné také harmonizovat um, zdanění um, ehm, podniku, mělo by to určité výhody a věnovat část těchto zdrojů uh, financování evropského rozpočtu. Děkuji vám. Chtěl bych poděkovat i Alénu Lamasurovi a nyní začneme s našimi stínovými eh, zpravodaji. Každý má 8 minut, pokud nebudete sdílet eh, stanovený čas, to se týká Alde. Ano, děkuji. Chtěl bych vysloveně velice poděkovat oběma zpravodajům za návrhy, které předložili dovolte, abych za frakci EPP doprovázel tuto zprávu Pola Tanka jako stínový zpravodaj. Pokud se chceme blíže zabývat tímto tématem, musíme se intenzivně zabývat i otázkou posouzení dopadů a dopadů na daňové příjmy e, protože jinak nám bude chybět ten teoretický rámec a nepovede to bezpodmínečně Eh, k akceptovatelnosti v členských státech na základě posouzení dopadů eh, toho předchozího návrhu z roku 2011 a na základě četných jednání eh, s daňovými orgány a finančními ministerství členských států jsem nabil dojmu, že společný základ daně korporací bude mít masivní dopad, protože by se to mohlo týkat ze 40 členské státy. Za prvé je to tedy návrh na přerozdělení mezi těmi členskými státy, eh, které eh, mají eh, mít tedy i zmírnění podle návrhu během pětiletého období a dále možnosti odpočtu v rámci politiky v rámci výdajů na výzkumy a je tu tedy osvobozená částka pro inovace. Když se podíváme tedy na rozšíření oblasti působnosti oproti komisi, jak to eh, navrhují tedy zpravodajové snížení Prahu na 40 milionů a sazbu z části na nulu, takže to bude z dlouhodobého hlediska eh, jediný, tedy daňový systém, který bude mít eh, ještě prohloubené dopady na členské státy a Mohl by tedy vzniknout konsolidovaný základ, eh, který se nesetká s akceptovatelností mezi členskými státy, eh, protože nebude neutrální z hlediska příjmu, nebude dostatek eh, času proto, abychom eh, provedli nutné změny nebo přizpůsobení eh, příslušných sazeb. Jistě z dlouhodobého hlediska má smysl usilovat o jednotný systém zdaňování pro všechny podniky, eh, protože je všem jasné, že natrvalo nemůže každý členský stát mít souběžně dva systémy zdaňování, tedy vnitrostátní a evropský systém systém. To eh, prostě možné není. Ty dopady se dají velice těžko odhadnout. O tom se vede jednání i s komisí a já jsem za to vděčný protože komise se vyjádřila také jenom omezeně k ohledně dopadů eh, protože eh, není dostatek materiálu a já varuji před tím, abychom eh, tuto oblast eh, příliš rychle rozšířili. Měli bychom zvolit pozvolnější a dobře promyšlený postup, co se týče aspektů, tak je velice důležitá možnost odpočtu v, pro oblast výzkumu a vývoje podpora výzkumu a vývoje má velký smysl z hlediska národního hospodářství i deňového práva. Je třeba si zodpovědět otázku, zda toho není příliš málo, zda to nepovede ke zneužití Jde tedy o otázku vymezení, co jsou ještě náklady na výzkum a co jsou obvyklé výdaje. Plus samozřejmě otázka, co s těmi podniky, které nedosahují zisku. Výdaje na výzkum si proto nemohu eh, odpočítat. A to by mělo vést k tomu, aby ještě více investovali do výzkumu. Bude nutné o tom ještě přemýšlet, zda v podstatě eh, je možné takto postupovat. Návrh je tedy omezit možnost odpočtu výdajů na eh, výzkum, již eh, naznačuje, že zpravodaj přemýšlí eh, v tomto ohledu, co se týče inovací, té osvobozené částky, tak to je obdobné jako u odpočtu výdajů na výzkum. Financování z vlastního kapitálu na rozdíl od cizího kapitálu. Tento přístup je v podstatě správný. Parlament by v něm měl pokračovat a potřebujeme úplně nový mechanismus od počtu, který může efektovat ještě další efekty, který tedy eh, nebude eh, zneužíván a eh, přinese sebou celou řadu dalších otázek. Myslím, že se budeme snažit dosáhnout stejného eh, cílu, a to eh, odstranění daňového znevýhodňování, například eh, další omezení možnosti odpočtu úroků tak se také zvýší financování z vlastního kapitálu versus cizího kapitálu. Co se týče digitální ekonomiky, to je tedy další bod, který který nás zaměstnává. Zpravodajové se tím zabývají, je to tedy ta digitální dimenze, digitální provozovna. Chtěl bych říci, že je to důležitý eh, faktor distribuce v procesu konsolidace. V uplynulých letech jsme eh, viděli, že v digitálním věku, eh, kdy Eh, také aktivně eh, pracuje s soubory a ty se dají velice těžko zapracovat eh, do daňového systému, proto je správné usilovat o zohlednění v daňovém právu. Digitální provozovna by se měla tedy změnit na základě digitálních smluv, digitálních obsahů, digitálních platform. Tyto kritéria eh, navrhuje zpravodaj. Myslím, že je velice obtížně operativně pracovat s takovými to veličinami, eh, zejména u veličiny digitální obsah. To bude velice obtížné. A eh, má se to převést na aktiv přenesené pravomoci komise. To nevím, jestli si tím pomůžeme. A poslední připomínka z mé strany. Zpravodaj eh, chce, aby komise ve svém návrhu navrhla celo evropský minimální eh, denový základ. Já eh, chápu, odkud přichází tato diskaze, ale nevím, a nevěřím, že eh, pokud budeme chtět něčeho dosáhnout, eh, že je to tedy správná cesta. Měli bychom si dobře rozmyslet strategii za tuto oblast. Eh, jsou členské státy sami odpovědné. Ropné daně, minimální daňové sazby a podobně. Myslím si, že v této oblasti bychom měli být opatrní, pokud chceme dosáhnout nějakého výsledku v radě. Děkuji za celou řadu nápadů a těším se na další projednávání. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Huk Paji. Já eh, se chci nejprve vyjádřit k um, tomu, co řekl kolega pan Lamasur a také chci promluvit jménem paní um, ehm, Pervánš, která tady nemohla být. Um, jste řekl, že 221 ehm, miliard euro z Belgie eh, odešlo do daňových eh, rájů. Je to polovina hrubého domácího produktu. Eh, je to vlastně mm, částka, která odpovídá mm, polovině mm, úspor mm, středatelů. Tento transfer je, má jeden jediný cíl, totiž vyhnout se daním. Celý, eh, je třeba změnit celý systém zdanění. Jsou to astronomické části, které, které evropské státy ztrácí každý rok – které se nedostanou do projektu infrastruktury, k občanům, do škol, eh, na stavbu silnic a tak dále. Ehm, část ehm, těchto zdrojů by mohla být také eh, vlastním zdrojem Evropské unie na financování projektu infrastruktury. Je třeba systém změnit a to změnit rychle, protože toto téma je na stole již delší dobu. Um, cílem mm, bylo už od roku 2011, a, eh, aby um, pro nadnárodní společnosti existoval jednoduchý, eh, vzorec jednoduchý systém. Já bych chtěl poděkovat obou zpravodajům, především panu Lamasurovi, za jejich velice konstruktivní zprávy. E, ke zprávě k CCTB Paul e, e, zdůraznil některé části toho textu, co především co se týče aplikací těchto pravidel na digitální oblast, což by mělo doprovázet tuto trans- ekonomickou transformaci. A další věci, které jsou rovněž důležité, Eh, skutečná harmonizace daní v Evropě, což by vedlo k minimální, ambicioznímu minimálnímu zdanění, aby nedocházelo k těm eh, závodům směrem dolů. Je důležité, aby všechny eh, společnosti se tomu tomu podléhaly nejenom velké společnosti, jak řekl pan Lamasur, ten, ten systém musí být životaschopný pro všechny společnosti. Um, těch 750 milionů eur se mi nezdá rozumné, když je to poměrně vysoká částka. Um, bylo by to spravedlivější a bylo by to také možno zabránit daňové konkurenci mezi členskými státy, kterou stále e, zažíváme každý den a které omozuje schopnost veřejných financí eh, plnit své úkoly. E, Myslím, že všichni politici se shodnou, že systém nefunguje a doufám, že společně se nám podaří nalézt konkrétní návrh, ehm, minimálně ty eh, návrhy, které jsou již na stole, jsou velmi pozitivní. Co eh, jménem paní Pervanš Beneš, která se omlouvá, že tady nemohla být, tak ona chtěla um, poděkovat zpravodajům za jejich vynikající práci, která je dobrým základem. Chce zdůraznit ale čtyři body. Jednak um, časový plán, který navrhuje komise, um, pardon, um, je eh, třeba, aby to eh, bylo spláno ve své úplnosti, aby se neohrozil celý projekt. Je eh, třeba čelit výzvám digitální ekonomiky, aby nedocházelo k daňovým únikům a využít všech prostředků, abych byla zohledněna velká mobilita kapitálu na síti, Komise navrhuje dva mechanismy, které mají mm, favorizovat investice a e, mm, jsou to tedy zajímavé návrhy, které vyžadují ještě hloubší přeskoumání, e, aby to bylo ve prospěch občana. K minimálnímu e, Prahu Tady jsou věci, kde je třeba udělat pokrok. Eh, paní Pérez je přesvědčena, že Evropská unie, aby zůstala kredibilní a efektivní, musí tyto otázky vyřešit. To je, je třeba eh, skutečně přesvědčit občany, mm, že eh, toto povede ke zlepšení situace. Není možné, aby eh, některé podniky se eh, vyhýbaly zdanění a eh, využívaly konkurence mezi 27 daňovými systémy. Mm, co týče kontextu, v jakém se toto bude projednávat zde nebo v radě, ehm, mm, nebyla dosažena zatím jednomyslnost a výsledky mm, kůsme tohoto selhání jsme svědky. E, Před diskuse se ale podmínky se změnily a e, další selhání by nebylo akceptovatelné. E, budoucí vztahy mezi Evropskou unii a Velkou Británií, no, také předmětem dalších jednání, Eh, oba zpravodajové si přejí dospět k ambicioznímu návrhu, eh, který by našel souhlas v radě. Uh, Sander Loons. Děkuji, Sander Loons. tak eh, já budu hovořit nizozemsky. Eh, já jsem z malého konkurenceschopného exportujícího regionu, eh, který by na tomto návrhu prodělal. Tady hovoříme o zdanění, o harmonizaci daňového základu. A v takovém případě je vždycky určitý zádrhel a není příliš daleko. Firmy se budou posuzovat velice rozdílně podle toho, v jakém členském státě jsou. Návrh komise z roku 2011 se eh, pokusil harmonizovat zadními vrátky eh, daň z příjmů přída právnických osob a víme, jak tento návrh eh, dopadl. Narazil v radě na neústupnou zeď. Já samozřejmě vidím určité výhody konzolidovaného základu daně, pro eh, velké eh, podniky, těm by to ulehčilo život. Ty se nemusí starat o to, co se stane s jejich daněmi, kam ty daně půjdou. Zkrátka eh, je budou moci zaplatit a členské státy se o ně podělí. Ale právě tady se vyjevuje ten zádrhel. Některé členské státy použijí, používají eh, daně jako, jako eh, prostředek, jak přilákat zahraniční firmy. Takže tady je zapotřebí určitý distribuční klíč, protože malé konkurenceschopné exportující země patrně prodělají. A země, které provádějí reformy, budou odměněny, za, měly by být odměňovány za to, co dělají a ne trestány. A tento návrh by je trestal, protože by jim zbylo příjmu z daní méně. Komise se snaží tímto dvoufázovým přístupem rozmrazit tu situaci v radě, tedy rozdělením na CCTB a CCCTB. a stanovuje povinnost nad určitým Prahem, nad určitým limitem. E, a já bych se tady chtěl soustředit na několik bodů, které podle mě budou působit problémy. E, jednak posouzení dopadu, to není nic nového, o tom hovořil pan Lamasur. E, pan Lamasur řekl, nikdo nemůže posoudit dopady, dokonce ani komise. Nikdo ten dopad nemůže vyhodnotit, což je zdrojem značných obav. A závěr eh, z toho je, že by mohl nastat pozitivní efekt pro ekonomiku jako celek, ale pokud si vezmeme dopad na jednotlivé členské státy, tak takovou to analýzu nemáme. A je jasné, že ten dopad by byl značný. Jak říkal eh, pan Ferber, tak ten dopad by mohl činit až 40 A není možné, abychom u takto významného návrhu neměli přesnější čísla a hmatatelnější představu o tom, eh, jaký dopad by tento návrh měl. Nemůžeme se takto vrhnout do nejistoty. A eh, pokud je o posouzení dopadu, tak podívejme se na pozici malých členských států. Mnozí experti a mnohé studie od velkých konzultantských agentur potvrzují, že u že eh, u malých zemí by dopad byl negativní. Zejména proto, že malé země eh, investují do daňových úlev, které mají přilákat zahraniční firmy. E, já souhlasím s panem Tangem, že investice musí být produktivní, ale ne vždy to tak je. Probíhají užitečné investice, nicméně e, tyto země prodělají jako první. případě dvoufázového přístupu by ztráceli e, tyto pobídky e, ve své, e, ve své politice. Já jsem byl o prázdninách na Maltě. Malta má velice zajímavý daňový systém. Daň z příjmu právnických osob je nesmírně nízká. A na druhou stranu, kdo by u všech všudy chtěl podnikat na takovéto periferii Evropské unie. Firmy chtějí být konkurenceschopné. Vezměme si například Irsko. Irsko pokud Irsko může být daňově konkurenceschopné, tak eh, pokud by nebylo, tak jak by přilákalo dostatek firem? A pokud jde o 3CTB, eh, tak eh, tady je jasně vidět problém. Od toho roku 2011 se ten návrh příliš nezměnil a já docházím ke stejnému závěru jako tehdy. Malé členské státy by na tom prodělaly. A kolegové z těchto malých zemí volají po opatrnosti. A je otázka, co se jim tady vlastně nabízí. Potom tu vůbec nezaznívají další argumenty, co například e, cla a daňové sazby. Pan Lamasur zmínil debatu o vlastních zdrojích Evropské unie. To jsou všechno e, problémy, které tak číhají v pozadí tohoto návrhu. Takže těch zádrhelů je tam mnohem více. Závěrem mohu říci, že tento Eh, návrh je symbolický a eh, příznačný pro to, jaký typ Evropské unie chceme. Chceme Evropskou unii, kde proběhne větší harmonizace. Víme, kdo by z toho profitoval, byly by to velké členské státy a silné ekonomiky, jinými slovy ne každý. A nebo chceme Evropskou unii, kde se mohou posunout vpřed všichni, všechny členské státy. A musíme uznat, že jediný způsob, jak toho dosáhnout, je dát členským státům prostředky, které potřebují, a to férově, aby si mohli vzájemně konkurovat a aby mohli eh, přilákávat eh, firmy prostřednictvím svých daňových režimů a jejich konkurenceschopností. Takže si myslím, že ten obrázek je poměrně jasný a férová hospodářská soutěž je pro mě samou podstatou Evropskou, Evropské unie a bylo by nesmírně politování hodné, eh, kdybychom eh, to neměli na zřeteli u takto důležitého návrhu. A já se teď omlouvám, musím odběhnout na hlasování v INTA, ale vrátím se na zbytek debaty. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o CCTB, chtěl bych poděkovat Paulu Tangovi za jeho práci na tomto eh, tématu. Ve své zprávě správně poukazuje na to, že jde o jeden z chybějících stavebních kamenů našeho právního arzenálu v boji proti eh, vyhýbání se daním. Ale aby eh, nastal nějaký efekt, je eh, důležité, aby konzolidace zůstala základním prvkem celé iniciativy. Pouze bude-li existovat dimenze konsolidace, pak ta díra v zákonech tvořená transferovými cenami bude moci být odstraněna. A já dospívám k tomu, že tedy data obou směrnic byla zpravodaji sladěna. Dalším bodem je zdanění digitálního sektoru. Vítám návrh zpravodajů na pokrytí digitální dimenze v definici trvalého sídla. Ta definice musí být aktualizována, aby zahrnula i skutečnost, že fyzická přítomnost určité firmy ve společnosti není nutná v digitálním sektoru. Na druhou stranu nesouhlasím s nápadem zavést minimální daňovou sazbu. Jednak z obsahových důvodů a jednak z důvodu odporu celé řady členských států vůči celé této iniciativě. Proto si myslím, že to by byl nejlepší způsob, jak tu iniciativu zabít, kdybychom toto podpořili. Pokud je o rozsah působnosti, tak na základě eh, našeho květnového slyšení eh, by mě zajímalo, jestli by bylo rozumné eh, zavádět nějaký práh. Nevím, jak by fungoval v praxi. Znamenalo by to, že členské státy by měly dva různé daňové systémy, jeden pro nadnárodní firmy a druhý pro malé a střední podniky? A dále, pokud jde o odpočty na výzkum a vývoj, souhlasím s tím, že bychom měli zajistit, aby nadnárodní firmy nevyužívaly této pobídky eh, pouze z fiskálních pohnutek, Nicméně zpravodaj se rozhodl změnit limit na odpočty z 50% na 33%. Mě by zajímalo, proč bylo zvoleno toto číslo. A pokud jde o e, pravidlo e, pokud jde o úroky, tak tady bych poprosil Paula Tanga o vysvětlení. A e, děkuji vám a těším se na další debatu na toto téma. Děkuji vám. Matt Carthy, prosím. Ne, omlouvám se. Ještě eh, paní Věring. Děkuji, pane předsedo. K CCCTB. Vážení kolegové, nejprve bych chtěla poděkovat panu Lamasurovi za návrh zprávy, který je vyvážený a který eh, je dobrým základem pro spolupráci. Velice vítám to, že zvláštní pozornost je věnována výhodám pro malé a střední podniky. Konec konců eh, právě tyto podniky budou z nového systému nejvíce eh, těžit ty nemají ten luxus, že mají co dočinění s 28 různými daňovými systémy a rozhodně nemají zdroje na to, aby hledali e, daňovou strategii, která pro ně bude nejvýhodnější. Naším cílem je nabídnout jim rovné podmínky a stejné příležitosti jako velkým korporacím. Jinými slovy, eh, tohle je příležitost k tomu, abychom ukončili systém, ve kterém malé a střední podniky eh, platí více daní než eh, jejich velcí konkurenti. A vítám také to, že budou mít možnost zvolit nový systém a já je vyzývám, aby tak učinili. I pro velké podniky bude CCCTB mít mnoho výhod. Eh, uznávám, že potrvá určitý čas, než si všichni na nový systém zvyknou a přizpůsobí se mu, ale jsem přesvědčena o tom, že jakmile toto období uplyne, eh, pak eh, dojde ke značným úsporám eh, na administrativních nákladech. A konečně máme na stole daňový návrh, který bude stimulovat investice do výzkumu a vývoje. Eh, proto eh, vítám obojí, jak odpočty na výzkum a vývoj, tak odpočty na úroky. Chtěla bych nicméně upozornit na následující. Souhlasím se pravodajem, že se musíme vyhnout jakýmkoliv efektům, které by byly škodlivé pro daňové příjmy e, členských států. Spravodaj proto navrhuje e, kompenzační fond. E, já vítám tuto myšlenku, ale zajímalo by mě více, jak by to fungovalo v praxi. A těším se také na další podněty a návrhy v tomto ohledu. Měli bychom si také dávat veliký pozor na navrhované změny. Musíme skutečně zohledňovat vznik nových odvětví. Nicméně podle mého názoru bychom měli eh, provádět změny pouze eh, na základě eh, datových podkladů na základě dat a na základě komunikace s komisí. Ty změny by měly řešit problémy a nikoli vytvářet nové díry v legislativě. A konečně považuji za důležité upozornit na to, že oba systémy by měly vstoupit v platnost zároveň, aby fungovaly pořádně a aby naplnili své cíle. Závěrem, CCCTB je záležitostí konkurenceschopnosti a hospodářské soutěže. Je jasné, že musíme uchovat konkurenci mezi členskými státy. Zároveň ale je potřeba, aby tato konkurence probíhala na úrovni daňových sazeb a infrastruktury, což povede k posílení hospodářské soutěže e, na vnitřním trhu a tím pádem i konkurenceschopnost e, Evropské unie jako celku. Děkuji. Děkuji a teď McCarthy. Děkuji ještě jednou, pane předsedo, a děkuji také zpravodajům za jejich práci na návrhu zprávy. Já se zmíním o obou zprávách dohromady a stručně nastíním své vlastní názory a poskytnu zpětnou vazbu k těm zprávám, eh, kterými se zabývají moji kolegové z GUE, zejména ten přidělovací vzorec a eh, otázky účetnictví. Nejprve eh, já vnímám tyto zprávy jakožto zastánce daňové suverenity národních parlamentů a také jako člověk, který podporuje globální daňovou spravedlnost a co největší daňovou transparentnost jsem e, proti e, dalšímu e, předávání ekonomických pravomocí od demokraticky zvolených vlád na Evropskou komisi. A přestože vítám spolupráci mezi členskými státy na určitých celoevropských pravidlech pro boj proti daňovým únikům na nadnárodních koncernů, tak si nemyslím, že navržené změny Eh, jsou dobré. Ty, které eh, volají potom, aby komise měla pravomoc stanovovat daňové sazby. Má hlavní obava se týká toho, že od členských států se chce, aby předali komisi další pravomoci výměnou za slib, že nový systém eh, ukončí možnosti nadnárodních koncernů přesouvat zisky. Nicméně zdá se, že toho cíle nebude kvůli nedostatkům dosaženo. Eh, má-li být eh, ukončena možnost přesouvání zisků, musí ten systém být globální. Na evropské úrovni hrozí, že eh, ztratíme opozici vůči zbytku světa a že členské státy budou využívat zbytku světa. A v podstatě vzniknou příležitosti přesunout zisky mimo Evropskou unii. Tento návrh eh, se pouze týká eh, trvalých eh, sídel v Evropské unii a poboček a obsahuje málo překážek pro to, aby byly, firmy, aby byly zisky přesunuty mimo e, Evropskou unii. Jednou možností je e, rozšířit příslušné ustanovení na veškerý e, zahraniční příjem. Pokud jde o definici kontrolované firmy z návrhu komise, tak tady je zapotřebí, aby nedocházelo k daňovým únikům mimo Evropskou unii zase. A zpravodaj částečně řeší ve zprávě o CCCTB toto téma, nicméně je potřeba, aby to platilo pro všechny subjekty. Pokud jde o e, účetnictví, e, globální konzolidované účetnictví firm, tak to má mnoho výhod. Je důležité, aby e, to, tento přístup byl konzistentní, jinak podstatě eh, pouze půjde eh, o náhradu eh, starého systému novým tady myslím, že zpráva se nevyjadřuje příliš jasně. Za měsíc GUE NGL zveřejní studii o dopadu CCCTB na eh, příjmy zdaní v členských státech. Eh, ta studie se zatím ještě chystá, ale už můžeme eh, jedno z hlavních zjištění ohlásit a sice, že se dá očekávat značný pokles daní v členských státech vlivem, kole, vlivem konsolidace, který patrně nebude vykompenzován žádným, žádnou velkou výhodou výhodou. V podstatě eh, půjde o dramatický eh, vývoj a jakékoliv případné zisky budou postupné a eh, relativně malé oproti ztrátám. Pokud jde o ten vzorec, tak podle mého názoru je potřeba hodnotit aktiva správně, zejména ve finančním sektoru, a e, to, jak lze hmotná aktiva přeměňovat ve finanční. E, pokud jde o směrnici o boji proti daňovým únikům, tak ta je navázána na CCCTB tak, aby e, byla její ustanovení co nejúčinnější, aby každý členský stát je mohl implementovat. A e, konečně, pane předsedo, bych se chtěl zmínit o datech e, použitých pro CCCTB. A mnoho studií poukazuje na nedostatky těchto dat. E, v podstatě americké firmy mohou přesouvat zisky i nadále a politici musí okamžitě jednat na základě obsáhlejších zdrojů dat, na základě standardu OECD a posuzování po jednotlivých zemí. A učinit jakýkoliv krok bez takovéto analýzy by bylo velice nezodpovědné. Podáme několik pozměňovacích návrhů eh, v tomto směru a těšíme se na eh, spolupráci eh, s, oběma zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. sent the written intervention of Eva Jolie for the record. Mohu přečíst eh, příspěvek Evy Jolie? Dobře. Ne, takže markovali. Děkuji, pane předsedo. Já se velice cením práce obou zpravodajů. Ehm, mm, pracovali jsme také ve výboru Taxe a Panama Papers. Když budeme hlasovat o legislativních návrzích, tak se budeme muset pokusit nalézt spojnice, eh, styčné body mezi těmito otázkami. To se, toto se špatně vysvětluje veřejnosti. Stejně jako případ eh, country by country reporting, kdy se návrhy parlamentu jsou nakonec pohřbeny. Myslím, že ten text je eh, něco, s čím můžeme souhlasit. Nepodporujeme přístup komise. Ehm, k tomu postupnému zavádění měli bychom mít eh, obojí současně měli bychom dát úplnou odpověď současně, najednou. A přes, měli bychom být schopni přesvědčit radu, aby členské státy překonaly své výhrady. Co se týče pólova návrhu, tak snížení toho Prahu je něco, co je správné, 750 milionů je příliš. Můžeme o té částce e, jednat, myslím, že by měl smysl ji snížit. Můžeme se také e, dohodnout na minimální sazbě, aby ne, došlo k těm závodům směrem dolů. Je nutné definovat minimální sazbu, to je nutné definovat na technické úrovni. Další kritický bod to je eh, to eh, odečítání výdajů na výzkum a vývoj, to je nový systém, který by nahradil ten stávající. Měli bychom se pokusit najít systém pobídek, který by byl podobný. Co se týče konsolidovaného základu do evropského rozpočtu, tak to by snížilo národní příspěvky a myslím, že by to také usnadnilo členským zemím akceptovat návrh této povahy. E, můžeme zajít dále do podrobností, až budeme pokročovat v diskusi. E, děkuji, paní Kapel. Paní Kapel tady není, takže já se omlouvám. Jako stínový zpravodaj si vezmu slovo, vezmu si místo, slovo místo ní. Bylo by to možné, pane předsedo? Jistě. Já chci pogratulovat um, obou zpravodajům k kvalitě jejich práce na extrémně složité téma Eh, o které eh, usilují je Evropská eh, komise mm, již léta, především po skandálu LuxLeaks. Ve Francii jsou to desítky miliard euro, které se ztrácí již léta, desítky let. To je neakceptovatelné. Mm, jedno konstatování otázka na pana Lamasura. Vy jste reagoval na naše Eh, obavy, co se týče eh, legality, eh, rovnosti před zdaněním, co se týče francouzských zákonů, totiž dva daňové režimy ve stejné zemi. Pak otázka, co se týče těch Eh, daňových kreditů na výzkum a vývoj, a to je v textu, eh, které se týká boje proti agresivnímu daňovému plynování. Eh, můžete vysvětlit otázky týkající se mm, výdajů na výzkum a vývoj? Děkuji. Takže začneme Catch the Eye. Máme tady mm, žádost oslava pana Tonda, pak pan Luke. Děkuji, pane předsedo. Já začnu tím, že práce obou zpravodajů je velmi mm, významná. Celá řada základních eh, věcí tedy byla otevřena v souvislosti s touto iniciativou, které souvisí s eh, rivalitou, daňovou rivalitou. Některé členské státy musí přizpůsobovat své daňové sazby, aby byly konkurenceschopné. Tady tak, se také mluví o daňové suverenitě. Věřím, že kolegové, kteří mluvili na obhajobu daňové suverenity, Mm, vlastně přehlížejí to, že se eh, jsme součástí vnitřního trhu. Ne, ne jde o to jenom, aby nadnárodní firmy platily, ale aby neplatily v jedné zemi na úkor jiných. Daňová rozhodnutí, mm, umělé převody zisků, celá řada Ehm, fiskálního poškození, které, které, kterým dochází v členských zemích. Ehm, my v této zprávě dáváme jenom eh, naše stanovisko radě. My potřebujeme posílit tu směrnici, ne rozmělňovat opatření, která radě navrhuje komise. Nezapomeňme na to, že rada bude eh, jednat jednomyslně. A naše stanovisko musí být jasné. Takže já chci říci, že mnoho návrhů paní Lamasura tam jsou velmi důležité. Ehm, například snížení na 40 milionů nebo začlenění e, e, e-businessu do obou směrnic. Ta myšlenka toho, že část toho daňového základu by se stalo součástí nového vlastního zdroje pro evropský rozpočet. Na závěr chci zdůraznit dvě, dva e, e problémy. um, daňové příjmy, které se předpokládají po té, co bude existovat konsolidovaný korporátní daňový základ. Myslím, že komise spíše eh, opatrně posuzovala dopad. Když se podíváte na všech 27 členských zemí, tak bude systém, který bude lepší. A bude to mít obrovský dopad na daňové příjmy. Já souhlasím s panem Masonem, bychom měli dočasný kompenzační fond pro ty členské státy, které, kterým vypadnou příjmy. Druhá věc je otázka systému konsolidace. Pan Lamasur Eh, nereflektovat význam zajištění toho, že mm, když se zvolí eh, firmy eh, jurisdikci, tak se zvolí i určitý konflikt. Takže my musíme mít objektivní základ pro určení toho, který členský stát bude zodpovědný na zařešení konfliktu, pokud dojde k sporu mezi členskými státy ohledně daňových otázek, konsolidace daní. Já chci také zdůraznit eh, nutnost toho, aby Evropský parlament přišel s jasným společným postojem kontextu toho, co je nejenom urgentní diskuse, ale co je také zcela zásadní, pokud máme mít daňovou spravedlnost. Děkuji, Bent Luke. Děkuji, pane předsedo. Vystoupím v Němčině. Takováto zásadní, velká forma, jak je koncipována, má samozřejmě vždy celou řadu argumentů pro i proti, ke kterým je třeba přihlédnout. A to již eh, v dosavadní diskuzi zaznělo. A ty názory se trochu rozcházejí a já patřím k těm, kteří v EKR tento záměr pokládají za pozitivní kritické připomínky Sanda Lůn mohu docela ale také podpořit. Já bych chtěl zdůraznit, že projekt CCTB a CCTB, které k sobě patří, ale mají se realizovat po sobě, což má smysl, skýtají velké šance, abychom vyřešili dva zásadní problémy, které v Evropské unii máme. Prvním problémem je skutečnost, že daňový základ se nenachází tam, kde dochází k vlastní hospodářské činnosti. Mnohé země v Evropské unii se snaží eh, si eh, daňovými úlevami přivlastnit daňový základ, který by patřil někam jinam. A další problém je celá řada podniků, které vyvíjejí přeshraniční činnost a e, snaží se e, využít e, těch rozdílů a snížit svou vlastní daňovou zátěž. A snížit je e, oproti tomu, jak by to mělo být. Pokud to tedy zvládne tento návrh, potom budeme mít tedy velký hrnec příjmů, které EU získá navíc. A tyto příjmy by se měly využít k tomu, aby ty menší země, které e, budou poškozeny, protože se změní rozdělení daňového základu mezi zeměmi, e, když bude využita tato reforma. A to bude přiměřené. Nemůžeme očekávat, že to bude stejné. Některé eh, země se budou snažit daňové sazby eh, zvyšovat eh, a získat pro sebe základ daně. Já v tom vidím velké šance a bude jistě možné ty problémy systémovým postupem odstranit, ale pokud to budeme propojovat s prvky, které jsou v podstatě cizí, jako zavedení zavedení minimální daňové sazby Potom v mých očích a myslím, že mnozí VK se domnívají, že to překračuje a že budou váhat souhlasit s tímto návrhem, protože minimální daňová sazba je e, v podstatě cizí prvek e, v tomto přístupu, protože pokud daňový základ CCCTB bude definován tak, že bude odpovídat ekonomické bázi v dané jurisdikci, tak e, tu není není eh, žádný důvod k úpravě daňové sazby. To eh, je autonomní rozhodnutí členského státu. Je to eh, jeho vlastní daňová sazba a má se stanovovat jinými metodami. To by bylo pro mě tedy neakceptovatelné zavést minimální daňovou sazbu. A obdobně představám, že CCCTP se má využít eh, pro čerpání vlastních strojů, tedy ve prospěch EU. Myslím, že eh, to je tedy úplně jiný střed, který se tu odehrává. Pokud to má zvýšit efektivitu a pokud to má být přínosný návrh, tak bychom to neměli spojovat s tím, že propašujeme do tohoto návrhu eh, jiný obsah který může ten hlavní záměr jenom redukovat. Domnívám se, že tu jsou dvě červené linie, které třeba stanovit u tohoto návrhu konsolidovaného základu zdenění právnických osob, tedy je to minimální daňová sazba a na druhé straně vlastní troje Evropské unie. Ještě bych chtěla upozornit na to, že se domnívám, že by bylo mnohem chytřejší oba dva návrhy od sebe oddělit, tak jako to navrhla i komise abychom začali tedy s, s jedno eh, cením konsolidovaného základu, ale eh, ta definace zisku nám usnadní odhadnout dopady. A to zde také zazdělo v různých diskusních příspěvcích. Musíme zohlednit, jaké to bude mít eh, fiskální dopady. Nejprve potřebujeme tedy eh, definici zisku a to tam to, myslím, usnadní. Myslím si, že tu jsou tedy eh, Eh, různé důvody, protože bychom měli odděleně projednávat CCTB a CCCTB. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Sven se hlásí o slovo. Můžete eh, přečíst eh, postoj za vaši skupinu, který formovala paní Eva Žolí. Ano, opravdu, pane předsedo, Kolegyně Eva Žolí byla stínovou zpravodajkou za naši skupinu a nemůže se zúčastnit a já eh, učiním, oč mě požádala. Tedy eh, obecně eh, vítáme, že se tu znovu objevil návrh z CCCTV, zejména protože Komise e, e, předkládá ten návrh e, konsolidace společného daňového základu. Vítám návrh pana Alena Lamasura a jeho rozhodnutí souběžně projednávat oba návrhy. E, tento směr je pozitivní, protože v návrhu komise nebylo dostatečně jasné, zda se budou projednávat oba dva dokumenty v různých fázích e, nebo jako jeden celek. Také vítáme základní zásady e, návrhu komise, který zpravodaj zachovává tedy dopady pro velké společnosti od potom volá komisi, že od roku 2012. Eh, systém by měl fungovat a když eh, eh, to bude ponecháno na dobrovolném přístupu, tak to tedy zkomplikuje zdaňování společnosti. Když se tedy navr- nahradí ten systém 28 členských států jedním jednotným. Tento nový systém by měl být povinný pro všechny podniky, všechny společnosti. Těšíme se na e, diskuzi o navrhovaných opatřeních a podporujeme zpravodaje, a domníváme se, že ty e, fiskální e, přínosy by měly plynout do společného rozpočtu Evropské unie na základě návrhu eh, skupiny na vysoké úrovni ohledně eh, vlastních zdrojů. Tento eh, návrh je třeba ještě propracovat. Je třeba to ještě lépe definovat. Zelení jsou pro harmonizovanou a jednotnou definici trvalé provozovny přesnou a závaznou eh, definici kritérií, které zajistí, že eh, je tato stála provozovna skutečně v dané zemi a e, bude to mít dopad na digitální činnosti. Takováto závazná e, definice zabrání vzniku situací jako nedávno ve Francii, kdy e, Google neměl žádnou stálou provozovnu ve Francii a proto nemusel platit daně, které požadovala francouzská vláda. Jsme proto, aby to vstoupilo v platnost v roce 2020. Teď ke zprávě eh, Pola. Vítáme harmonizovanou eh, definici eh, této jurisdikce musíme důkladně posoudit kritéria, která se týkají zejména pozměňovacího návrhu 21. Je třeba zajistit, aby toto změní nevedlo k penalizaci rozvíjejících se zemí, které ještě nejsou eh, schopné si vyměňovat eh, automaticky eh, daňové informace. A dále věříme, že CCTV má vycházet minimální konsolidované eh, eh, základny daně. Tady eh, komise má k prvému lednu 2019 předložit návrh 18 pro každý členský stát minimální daňovou sazbu a ta bude předmětem eh, další rozpravy. A zavedení eh, společného základu daně má být tedy eh, dalším krokem k daňovému dumpingu a vyhýbání se daňových, daňovým povinnostem a s cílem zastavit agresivní daňovou konkurenci cestou daňových sazeb ke zprávě Alena Damasura. Víme, že je eh, bude posuzovat eh, režim CCCTB. Každý rok Evropský parlament by měl být eh, řádně informován o fungování tohoto systému. Proč by tedy měla být komise o tom informována a realizovat to v členských státech. Eh, jsme také pro dočasný kompenzační fond, který by měl eh, vyrovnávat ztráty eh, členských států. Chápeme, že to usnadní přijetí reform i u těch váhavých členských států ale takovýto fond by nebyl vhodným řešením, protože by to později mohlo být velice složité a nakonec v tom případě, že reforma eh, neprojde, eh, zpravodaj eh, doporučuje posílenou spolupráci. To jenom na základě rady. Komise předloží na základě článku 126 smlouvy ohledně narušení hospodářské soutěže, tedy přijetí kvalifikovanou většinou místo jednomyslného řešení. To by bylo efektivnější řešení, než vrátit eh, eh, eh, tomu, že ti, kteří se nechtějí účastnit, se nebudou na tom podílet, nebudou spolupracovat. Děkuji. Ue Hili má nyní slovo zástupce komise. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. V prvé řadě bych chtěl říci, že velice vítáme tyto pozitivní připomínky, které vyjádřili zpravodajové ve stanoviscích a je jasné, že tu i zasnívají připomínky, které se týkají různých prvků. Tady zasnělo tedy tolik eh, aspektů digitalizace ekonomiky a otázky, jak zdaňovat eh, digitální služby, eh, je otázka, která se jasně objevuje v diskuzi a my se velice těšíme na diskuzi diskuzi, kterou eh, navrhlo estonské předsednictví na posledním ECOFINu, má to být 15. září, protože víme, že je tu velká potřeba eh, provést analýzu efektivity v tomto odvětví a zvážit, co lze učinit. Takhle je jasné, že když se zlepší tedy návrh společného základu zdanění právnických osob CCCTB, že velká část práce eh, vychází ze značně koordinovaného přístupu nejenom mezi členskými státy EU, ale i za účasti třetích zemí, abychom zajistili řádné e, e, zdanění takovýchto transakcí. A rozhodně bychom nechtěli jak trestat e, nebo přijmout opatření, která by vedla k dvojímu zdanění nebo vyššímu zdanění společností. Co se týče minimální daňové sazby, tak na jedné straně se na to díváme se sympatiemi, na druhé straně eh, je to tedy zase otázka subsidiarity. Je, je velice obtížné přivítat takové opatření, která z hlediska národních parlamentů zasahují do jejich kompetencí. Co se týče navrhovaného Prahu 750 milionů návrh komise, tak eh, to je třeba, abychom prostudovali tedy ještě návrh stanoviska. Členské státy se k tomu vyjádří také, jak daleko chtějí jít. k otázce nedostatečného poskytování údajů, jak tedy eh, analyzovat eh, příjmy do rozpočtu. Rád bych dal slovo kolegovi, který působí v ekonomickém útvaru DG Taxud. Ano, stručně, prosím. Eh, vítám vás, já jsem tedy z ekonomického útvaru DG Taxud možná na vysvětlenou toho, o čem jsme již diskutovali. Komise předložila návrh, eh, který se týká rozsáhlého posouzení dopadů a také eh, zveřejnila veškeré údaje, výsledky studií a modelů, které nechala provést je to eh, za účelem posouzení dopadů na úroveň EU, ne členských států, ale ty výsledky jsou eh, pozitivní na růst i na investice. Očekáváme, že dopady budou také neutrální. A chtěla bych vyjasnit, že na úrovni členských států nemáme výsledky žádných eh, modelů pro nedostatek času, ale samozřejmě vítáme veškeré technické vstupy, které nám poskytnou členské státy a jsme ochotní o tom diskutovat ještě později. Děkuji a teď dám slovo znovu zpravodajům, každý na dvě minuty. Ale. We change the order. Bien, merci, euh, merci à, à, à tous les euh, contributeurs, aux shadows et, et aux autres. Děkuji všem Mm, všem stínovým zpravodajům a dalším eh, účastníkům diskuse. Ehm, ten návrh je, aby eh, ty dvě směrnice byly spojené. Ehm, já se také domnívám, že ta myšlenka eh, využít příležitosti Eh, zdanit digitální ekonomiku je eh, předmětem širokého koncensu. A formule, která je navrhována pro zohlednění um, digitální um, konsolidace. Na rozdíl od něk- určitých obav, které byly vyjádřeny, neexistuje a priori důvod, aby ten systém, který navrhuje, znevýhodňoval některé země vůči jiným, především malé vůči jiným. Paní Žolí eh, se eh, stavila proti, ale ostatní byli víceméně proto, aby se zlepšilo to, co bylo navrhováno a z dlouhodobějšího hlediska, podle mého názoru, a tady máme různé názory, e, ty menší státy, které by si přáli využívat e, zdanění e, aktiv, aby přitáhly skutečnou politickou aktivitu, tak to mohou udělat sazbami, ale nikoli tím, že by vlastně přilákali fiskální eh, mm, části, které by eh, vůbec neodpovídaly ekonomické činnosti, jak ukázalo eh, LuxLeak. Je třeba mm, dbát na situaci malých a středních podniků a mnoho přispěvatelů řeklo, že je zajímavé, aby existoval jediný systém pro všechny podniky, postupným postupem zavád, postupného zavádění. To je myšlenka, o kterém bychom měli znovu jednat. Já eh, jsem si hm, tady zapamatoval velice zajímavou myšlenku, že je třeba eh, dbát na otázky jurisdikce, zajistit, aby nebylo 27 různých interpretací eh, různých soudů. Musí to být identické. Musí být jednotná interpretace. Není možné se přímo obracet na soudní dvůr. K tomu, co řekl pan Mono, co by byl um, zvláštní francouzský režim um, kreditů na um, daňových na výzkum, podle komise samotné, francouzský systém eh, eh, vlastně spočívá na eh, vymáhání částek, které nespadají pod tento text. Bylo by Mm, ne, nemělo by být možné, aby některé eh, státy obcházely ducha této směrnice. Mm, pokud se mm, ten francouzský systém ukáže jako nejlepší, tak eh, se může rozšířit jinam a nesmí dojít k rozšířování nerovnosti dál. Pan. Eh, oh. Děkuji. Eh, pane předsedo, děkuji za tuto konstruktivní diskusi o možnostech. Um, nalezení jasného stanoviska Evropského parlamentu samozřejmě to vyžaduje další diskusy. Dovolte, abych se věnoval některým bodům, o kterých se tady mluvilo a abych je otevřel ve svém úvodu. Jedna se týká um, částek na výzkum a vývoj. Eh, tady jde o rovné zacházení, o eh, kapitál úvěry, eh, další pobídky pro výzkum a vývoj, které by nahradily tzv. patentové boxy. Ehm, je to samozřejmě obecnější ta, to stanovisko musí být reálné. Je to také otázka daňových výnosů. Moje zkušenosti byly, že všechny státy se obávají, že dojde k poklesu daňových výnosů, ale není to pravděpodobné, ale je třeba to řešit. To je relevantní pro členské státy. Také se musíme zamyslet nad mm, přechodným dobím komise. Mluvila o přechodu z 2C a 3C, zda eh, to je nejlepší, zda by nebyly lepší možnosti, zda bychom ten systém neměli jaksi vyzkoušet předtím, než to spustíme. To také eh, zmiňoval Markus Feber. Můj názor je, že kompenzační fond by pomohl v té transformaci, v tom přechodu. a omezil by neočekávané dopady. Další věc, ten práh, vy chcete tento systém rozšířit nejenom na největší firmy, ale chcete rozšířit počet firm, které budou z tohoto systému využívat. Chcete to aplikovat na všechny společnosti, ale nějakou dobu to protrvá. Proto jsme chtěli ten práh snížit ve dvou krocích. jednu věc, eh, řekl Káty, eh, jednotné zdanění. Já si myslím, že Evropa má teď příležitost stanovit standard, standardy korporátního zdanění. Trumpova Amerika jde opačným směrem a nyní je možnost stanovit standard, jak modernizovat korporátní daně, a zrušit možnosti přesouvání zisku a daňového plánování. A současně musíme mm, také se zamyslet eh, nad tím, jak eh, přistupovat k třetím zemím mimo EU. Nejde jenom o to, jak řešit otázky v rámci EU a mimo EU, ne 27 různých interpretací, ale jednu společnou. Já chci poděkovat všem přispěvatelům a um, také chci poděkovat za diskusi. Děkuji. Lhůta pro CCTB 25.9. v 5 hodin k CCCTB 26.9. Výměna názoru národními parlamenty bude v říjnu. Posouzení pozměňovacích návrhů 6.11. hlasování pros, jako v prosinci v plénu v 18. pokud to bude možné. Děkuji vám. Ehm, byla to zajímavá, důležitá výměna názorů. um, která se e, týká e, Unie kapitálových trhů a jednání přerušíme na 10 minut. Děkuji.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 Jedno musíme eh, za každou cenu provést teď, eh, to jsou eh, rozpočtové položky, a u toho druhého hlasování ještě probíhají diskuze, pokud vím. Bylo podáno ústní pozměnění na poslední chvíli, takže možná zpravodaj navrhne, abychom hlasovali příští pondělí. Pokud kolegové souhlasí, tak to tak můžeme udělat. Ano, vážení kolegové a kolegyně, ten rozpočtový postup je vždycky trochu podivný, protože já musím předložit zprávu na červnovém zasedání. Předtím to nejde, protože musíme čekat na první čtení rady. Ale potom v prvním týdnu po letní pauze už musíme hlasovat. No, protože potom to jde na rozpočtový výbor, eh, který hlasuje na konci září, takže eh, ty termíny a lhuty jsou velice eh, těsné. A všechny výbory hlasují o rozpočtu. Já jsem včera absolvoval schůzku stínových zpravodajů, kterou jsem zorganizoval. Přes letní pauzu jsme sformulovali kompromisní návrhy na základě pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. A včera panovala poměrně dobrá nálada. Zdálo se, že to hlasování budeme moci provést bez větších problémů. Teď se ale dozvídám, že jedna frakce přece jenom má velké problémy a abychom to eh, nějak vyřešili, abych tomu napomohl, tak já navrhuji, abychom nehlasovali o eh, usnesení, ale abychom hlasovali pouze o těch eh, rozpočtových řádcích protože eh, to není eh, tolik eh, relevantní pro rozpočtový výbor. Tam je lhůta zítra, aby se dalo hlasovat příští týden. Takže já navrhuji hlasovat pouze o rozpočtových položkách a u toho stanoviska ještě vyřešíme nedořešené otázky. Děkuji. Takže z technického hlediska zpravodaj žádá o odložení, takže pokud nejsou žádné námitky, můžeme hlasovat pouze o rozpočtových položkách. A e, Dobře, tak nejprve zkušební hlasování. Zkusíte jiné zařízení? Dobře, tak zahajuji hlasování a potom započteme ty, kdo nemají hlasovací kartu. Končím hlasování. A musíme přidat jednoho z EPP a jednoho z SD. Ne? Ne, tak jenom jednoho z EPP. Protože v SD už hlasovací zařízení funguje. Takže pozměňovací návrh Econ 6614. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Econ 6601 a 6625. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Econ 6612. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ekon 6613, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ekon 6627, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ekon 6617, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ekon 6602, 6611 a 6626, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď 6606. Tady je ústní pozměnění od zelených, abychom přesunuli 100 000 euro do rezervy. Pokud to bude přijato, tak původní pozměňovací návrh padá. Jsou k ústnímu pozměnění námitky? Takže budeme hlasovat s ústním pozměněním. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6619. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 6615 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 6618 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 6628 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6605 pro? Proti? Ověříme. 6605. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 6616, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 6620 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 6608 pro? proti, zdrželi se, přijato. 6600, 6607 a 6623, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 6624 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6604 a 09 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6603 a 6621 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6610 pro, proti, zdrželi se, přijato. A e, hlasování o celé pozměněném textu jmenovitě zahajuje hlasování. Končím hlasování. 41 plus 2 je 42 pro, 7 proti, 5 zdržení. Přijato. A gratuluji zpravodaji. OK. Tak. A teď jdeme na další bod. Which is... Uh, Kterým je preventivní rámce restrukturalizace, druhá šance a opatření pro zvýšení účinnosti postupu restrukturalizace platební neschopnosti a oddlužení. zpravodajem je Enrique Calve Šambon. Jde o projednání návrhu stanoviska. Slovo má zpravodaj. Kde je zpravodaj? Nevidím ho. Možná jsme byli moc rychlí a on ještě nepřišel. Takže na chvilku přerušíme, zpravodaj už jde. No, he's not there, but... Okay, no short suspension. Krátká přestávka. Uh, rapporteur arrived. Uh, it was not... Tak zpravodaj dorazil. On za to nemohl, protože jsme byli rychleji hotoví s hlasováním, než se očekávalo, tak prosím, máte slovo. Já už jsem uh, uvedl tento bod pořadu jednání. Děkuji, pane předseda. Já budu mluvit španělsky. Vážení kolegové, vážení přátelé, jsem rád, že se s vámi můžu podělit o mm, diskusi o textu, který považuji za klíčový pro budoucnost evropské ekonomiky a vnitřního trhu. Mm, tento návrh směrnice představuje krok k správnému fungování vnitřního trhu, eliminuje překážky volného pohybu kapitálu a svobody zakládání firem. I když existují rozdíly v národní legislativě, co se týče restrukturizace insolvence, ale především, co tady my děláme, um, jde o to, že um, fragmentovaný trh představuje právní nejistotu. My potřebujeme právní jistotu. Komise dává návrh principů ehm, při respektování detailů, které je třeba vypracovat vždy na národní úrovni v rámci principu subsidiarity a zdravého rozumu. Lepší implementace mechanismů a principů, eh, které jsou považovány za klíčové v Evropské unii. se budou muset stát realitou. Mluvíme o subsidiaritě, já bych to nazval inteligentní decentralizací. Ehm, my mm, potřebujeme Mm, komunitární rámec pro efektivní restrukturalizaci nebo dr- významnou druhou šanci eh, mm, a efektivní národní a přeshraniční postupy. Tato legislativní iniciativa se zaměřuje na tři oblasti. Preventivní, eh, rámec preventivní restrukturalizace, a druhá šance pro podnikatele, a opatření na zvýšení efektivity insol, řízení v insolvenci. Dále mm, přístup pro firmy ehm, ve finančních problémech jako ehm, malé a střední podniky, je obtížné si představit, že by třeba Airbus měl podobné problémy, ale když máte 50 eh, zaměstnanců, můžete se dostat do podobné situace. Tedy umožnění firmám, především malým a středním firmám, rychle přijmout opatření. Jde o zjednodušení zdlouhavých, nákladných řízení, tzv. transakční náklady. V některých zemích, jako je Španělsko, eh, vzhledem k fragmentaci vnitřního trhu, chceme určitou racionalizaci. Také náklady, které mm, vznikají vymáháním dluhů, eh, poskytnutí druhé šance, pravidla o výjimkách, po určitých pravidlech po třech letech, aby byla, možná, byla možnost té druhé šance. E, já dávám stanovisko, kde říkám, že, že souhlasím s tím, co navrhuje komise. Mm, zdá se mi ale, že ten návrh nezachází dostatečně daleko. Já bych potřeboval uh, já bych si přál systém včasného varování. Členské státy musí dbát na to, aby vzorovací eh, orgány, příslušná mm, mm, kontrolní místa měly více prostředků na provádění ehm, včasného varování, by bylo možné jednat. Kromě toho musí eh, být formulovány jasné podmínky pro možné odlužení a mm, pro restrukturizační plán, také by se mělo požadovat víc, eh, co se týče druhé šance. Úmrtnost podniků v Evropě je poměrně znepokojivá. Eh, je poměrně snadné, aby malý podnik zmizel, ale chybí možnosti, jak se poučit z těch chyb, možnosti zkusit to znova. Proto si myslím, že bych se mělo dělat víc. My požadujeme, aby komise ehm, stanovila pravidla, aby členské státy vypracovaly kritéria. Aby se například Ehm, bylo, možnost, ehm, bylo možno identifikovat záměrné eh, zkreslení situace, aby bylo možné podniknout příslušné kroky. Um, um, velice často se zjednodušuje spíše likvidace podniku než jeho a restrukturalizace. Členské státy by měly mít k dispozici veřejně dostupný seznam poradců a důležitým kritériem by neměla být rychlost likvidace, ale výsledek pro podniky, pro podnikatele. Já mám pár návrhů. Um, máme mnoho věcí, které bych mohl prezentovat, ale chci se zaměřit na to nejdůležitější. Já vím, že um, zadlužení spotřebitelů je důležitá otázka. Spotřební eh, zboží, eh, které jsou, mají trvalou hodnotu jako domy, automobily, to je eh, oblast, která je úplně něco jiného než podnikání. To není srovnatelné. Já chci ehm, vyzvat komisi, aby předložila odpovídající studie a předložila specifickou směrnici eh, k těmto soukromým spotřebitelským dluhům. Eh, dále si myslím, že členské státy by měly hledat rovnováhu mezi hlavním cílem kontinuity podniků a eh, cílem veřejného zájmu, co se týče dlužníků. Um, jsou jiné eh, zájmy, které ehm, hrají určitou roli. Ehm, takzvané ehm, nesplácené úvěry. Pardon, máte ještě navíc řečnickou dobu. Eh, děkuji, já jsem chtěl eh, začít ještě diskuse k tomuto tématu, ale vzhledem k času, které mám, to radši vypustím. Denken za EPP. Děkuji. zpravodaji za prezentaci tohoto stanoviska. Myslím, že um, bankrot je stále uh, e, stigmatizovan. To stigmatem větším v Evropě než v USA například. Musíme se podívat na to, jak Eh, podpořit lidi, kteří potřebují druhou šanci a musíme je podpořit, aby mohli začít nový projekt. A insolvencí eh, musíme usnadnit skutečným podnikatelům dostat druhou šanci. Musíme se podívat na to, jak restrukturalizovat podniky, které mají problémy, musí um, se dostat k restrukturalizaci dříve, aby měli šanci přežít. Spravodaj mluvil o právní jistotě. Já eh, k tomu chci říci, že mm, ty návrhy, které tady padly, eh, jsou v souladu s tím, co navrhla komise, to můžeme podpořit. Mluvíme o rychlejší pomoci a další podpoře firm, které dostávají druhou šanci. K návrhu um, je tady celá řada eh, věcí, na které se chce zaměřit. Malé střední podniky a drobné podnikatele. Musíme najít rovnováhu mezi malými středními podniky a také se musíme podívat na roli příslušných orgánů. Musíme zajistit, aby role expertů na insolvenci přístup k expertíze, poradenství, takže tyto typy mm, orgánů je třeba podpořit. Spravodaj hovoří o systému včasného varování, je to příliš vágní v této fázi. Myslím, že je možné to zlepšit. Mm, když mluvíme o těchto mechanismech, tak je důležité, aby byly spuštěny ve velice včasné fázi. Potřebujeme ochranu zaměstnanců i dodavatelů. Děkuji. Thank you. Děkuji. A za SAD Andrea Kocolíno. Ano, děkuji. Nejprve bych chtěl velice poděkovat panu kolegovi za odvedenou práci. Já si zejména vážím té ambice předložit některé pozměňovací návrhy, které sledují eh, za cíl eh, provedení změn na evropské úrovni. Myslím, že je důležité, co je uvedeno v kapitole 4 a ty příslušné pozměňovací návrhy, které se týkají specializace a vzdělávání osob v této oblasti i ty modality a kritéria pro stanovení norem na straně jednotlivých členských států, e, struktur dohledu a regulace, včetně e, eventuálních sankcí. Dalším důležitým e, prvkem, který vyplývá z tohoto testu je nutnost podporovat opatření jako ta, která jsou již v textu uvedena, jako například preventivní struktury, zajištění možnosti eh, pro podniky, aby se naučili pracovat eh, s úvěry a je to důležité pro eh, vývoj sekundárních trhů s úvěry, abychom tak zabránili stroskotání podniků. Jsou tu dva aspekty. Za prvé je třeba přizpůsobit se potřebám malých a středně velkých podniků v Evropě náklady a administrativní zátěž je třeba snížit. Je třeba podpořit takové postupy pro malé a středně velké podniky, které jim umožní kontinuitu existence přímo i nepřímo, aby mohli zachovat svou činnost, abychom zachovali tedy hodnoty eh, v zájmu věřitelů, ale i v zájmu zaměstnanců. Druhým důležitým prvkem jsou procesy řízení insolvence protože se velice často stávalo, že nebylo možné schválit insolvenční plány, proto je, je důležité eh, zabránit neužívání těchto postupů v budoucnosti. Mělo by dojít k vyrovnání eh, obou sil a to cestou kapitálových nástrojů e, v zájmu restrukturalizace, abychom zabránili zneužívání nástrojů a přejeme si nadále dobrou spolupráci. Děkuji Sander Lunc, děkuji pane předsedo také, děkuji zpravodaji, již tady mnohé zaznělo, nechci to opakovat. Eh, obecně podporujeme eh, to, co již zaznělo z úst kolegů stínových zpravodajů. Budu tedy stručný a zaměřím se jenom na tři specifické body. Obecně ano, je pravda, že celá řada eh, restrukturalizací a insolvencí v EU má dopad eh, na podnikání a investice, zejména u těch, eh, které působí přeshraničně na jednotném trhu. Budeme se tím zabývat a jsme proto, abychom se tím více zabývali, ale také pokládáme za důležité, abychom net trestali takové země, které již splnili své úkoly a vytvořili dobře fungující režimy, aby nebyly potrestány jenom proto, že jsou nedostatky takovýchto eh, režimů eh, řízení insolvence v jiných zemích. Eh, a já si myslím, že to chápu, že i komise navrhuje flexibilní systém, který je opravdu odůvodnění a to je důležité. A to byla poslední slova pravodeje, já bych je chtěl zopakovat a podpořit. Je to tedy rozhodnutí pravodeje eh, nerozšiřovat oblast eh, působnosti, má se to zaměřit eh, na úvěry a spotřebitele vhodným okamžikem a místem je tedy působit v rámci oblasti působnosti tohoto stanoviska podle našeho názoru. A ještě návrh článku 29, který se týká zhromažďování údajů v členských státech ohledně insolvečních řízení. Na to bychom se měli pořádně podívat, které údaje jsou nejpotřebnější, které se dají snadno nebo těžko vyhledat, schromažďovat, abychom eh, nezaváděli ještě další administrativu pro podniky. To je tedy náš návrh, to je pro dnešek vše a přeji eh, zpravodaji hodně štěstí v jeho úsilí. Děkuji, děkuji. Palo Macmacho Spermeho za e. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji panu zpravodaji eh, za práci, které se tak dobře zhostil. Myslím, že všechny frakce jsou za jedno. Potřebujeme reformovat insolveční řízení, abychom zabránili vzniku eh, krize, insolvencí, aby jedinele jevy eh, nespůsobili zánik podniků. Myslím, že byl předložen dobrý rámec, abychom eh, ujednotili a zlepšili ty postupy eh, v případě insolvence a také, aby byly zachovány pracovní příležitosti. Domnívám se, že je ale možné ještě mnohé zlepšit také manipulace mezi pobočkami, aby eh, využili taktické insolvence, aby se vyhnuli splácení dluhů nebo snižování platů, i když se jedná vlastně o zdravý podnik. Eh, co se týče eh, zaměstnanců, měli by být zapojeny do tohoto procesu. Vyplácení platů zaměstnanců má prioritu eh, pro zachování podniku. Děkuji. Za prvé musíme přiznat, že v naší skupině jsme o tom eh, ještě příliš nediskutovali eh, takže mé vyjádření je předběžné povahy. Obecně vítáme návrh Evropské komise k Eh, insolvenci, to je tedy součást eh, kapitálového trhu a domníváme se, že takovýto eh, rámec stěžuje situaci investorům investovat přeshraničně a také silnější insolvenční rámec usnadní restrukturalizaci a kontinuitu dlužníků a to je zásadní pro bankovní sektor. Také vítáme stanovisko zpravodaje, eh, který se snaží konkretizovat ty důležité aspekty návrhu komise eh, volá po jasných eh, kritériích, pokynech řícení v dobré víře, aby nebyl věřitel eh, vyloučen z, eh, možno, z druhé možnosti a je třeba eh, centralizovat relevantní informace na webové stránce a eh, členské státy by měly eh, monitorovat ty insolvenční řízení a shromažďovat údaje, které mají jasný dopad například na nezaměstnanost, na propouštětí eh, na eh, dohody o restrukturalizaci i dopad na veřejné finance, protože eh, návrh a stanovisko zpravodaje obsahují celou řadu zajímavých rysů. Jsou tu některé oblasti, které je třeba důkladně zvážit. Například obsahují určité nejisté prvky, například dává přístup dlužníkovi k nástrojům včasného varování, ale není úplně jasné, jaké nástroje to jsou a jak budou fungovat v praxi. Také je důležité vést diskuzi o otázkách, které se týkají práv zaměstnanců. Musíme se pořádně podívat na celou řadu oblastí. Také jak se přistupuje k zaměstnancům v plánech eh, restrukturalizace ohledně hlasování eh, Vítáme tedy eh, diskuzi eh, mezi stínovými zpravodaji a těšíme se na plodnou spolupráci, protože zejména v oblasti insolvencí potřebujeme mít na evropském trhu více společných eh, úprav. A to je jeden z problémů, který máme na našem kapitálovém trhu, který má dopad dopady na spotřebitele, eh, na podniky, také aby lépe fungovala bankovní unie. Děkuji, děkuji mnohokrát. A můžeme dát zase slovo našemu eh, zpravodaji, pokud eh, v rámci KCI nechce nikdo vystoupit, takže slovo má pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo pokusím se vám vlastně eh, vrátit ten čas, který jsem měl eh, k dispozici. Já eh, se vším souhlasím. Tyto návrhy byly konstruktivní, i včetně některých sporných témat. Jedná se prostě o nová témata, která musíme důkladně zkoumat. Já jsem si již hovořil o malých a středních podnicích, o OSVČ to je naprosto jasné. Jsou to eh, subjekty, kterých se to zejména týká. Eh, netýká se to tolik těch velkých eh, konglomerátů také role zaměstnanců. Mohu tedy reagovat na vaše připomínky, také zástupky poslanců zelených. Já se zabývám tou skupinou eh, zaměstnanců a řešíme právě tuto tématiku. A já jsem také dobře připraven na to, abych se pokusil sladit oba texty. Co se týče eh, připomínky pana kolegy, je to opravdu zajímavé téma, o kterém hovoříte snížení nákladů na malé a středně velké podniky a potom otázka poměru sil. Eh, z toho vycházejí i ty pozměňovací návrhy. Víme, že silnou opozici v jednotlivých zemích mají i banky. větší zasahování veřejného sektoru nebo jiné zásahy do tohoto sektoru eh, by mohlo vést eh, k tomu, že vznikne eh, druhá šance. Dále jste hovořili o přeshraničních insolvenčních řízení. To také souvisí s tím, co říkala paní López de Permecho. Je to opravdu tak, že je třeba zejména zkoumat ty přeshraniční případy také e, z hlediska účtování. Předložíme benchmarking, aby bylo možné e, dospět k nějakému pokroku. Dále článek 29, na ten se ještě podívám, ale nemyslím si, že by to byl nějaký problém. A také ještě to, co říkal kolega ze Zelené, požaduje, abychom posílili tento návrh, to jsem také již říkal, je třeba jasněji formulovat opatření. A co se týče zaměstnanců, o tom jsem již hovořil. Takže tady nevidím nic, co by e, mohlo vést ke konfliktům mezi námi. Počkám tedy na předložení pozměňovacích návrhů a potom se pustíme do práce. Děkuji vám. Dobře, eh, harmonogram tedy vypadá takto. Lhůta k předložení pozměňovacích návrhů 4. září, dále 16. září a hlasování na výboru 6. listopadu. Eh, výbor Jury ještě tedy nemá kalendář, ale asi se e, o tom bude hlasovat v roce 2018. Já vám velice děkuji. Tento bod můžeme uzavřít a můžeme přejít k dalšímu, k poslednímu bodu pro dnešní den. Je to akční plán pro retailové finanční služby projednávání pozměňovacích návrhů. Pan Ludvíkson je zpravodajem, prosím, máte slovo. Tak se mě Děkuji moc krát za slovo, pane předsedo. Na úvod bych chtěl poděkovat za pozměňovací návrhy a většina z nich je velice dobře propracovaná a přispějí k lepšímu závěrečnému textu. Momentálně zpracováváme pozměňovací návrhy, aby byly co nejlépe reflektovány v kompromisech. Celkově si myslím, že je důležité, aby eh, se komise vynasnažila dokončit práci na Unii kapitálových trhů, a to zejména na prohloubení vnitřního trhu s finančními službami. Implementace akčního plánu finančních služeb je důležitým krokem v této práci. Musíme umožnit více konkurence a inovací. Větší šíře finančních produktů na vnitřním trhu by vedla k tomu, že by existovaly kvalitnější produkty za nižší ceny pro spotřebitele. Jsem přesvědčený o tom, že potřebujeme v dnešní Evropě více pracovních míst a růstu, abychom udusili sílící populismus a abychom dali mladým lidem víru v budoucnost. Když jsou základní potřeby občanů uh, uspokojené, uh, existuje ekonomický prostor uh, pro šetření na finančních službách a tím pádem lepší život v budoucnosti. V Komise ve svém akčním plánu e, přijala některé návrhy, které přednesl parlament už dříve ve zprávě o zelené knize o finančních službách. Nicméně mi tam pořád chybí nějaký e, celkový komplexní přístup ke zvýšení transparentnosti, podpoře růstu a inovací a ke snížení vysokých poplatků u e, soukromého důchodového pojištění, fondů a dalších finančních služeb. Musíme se také vypořádat s přímými um, nešvary pro fungování vnitřního trhu. Například dnes banky mohou zrušit platební kartu nebo kreditní kartu evropskému občanovi, když se rozhodne přestěhovat do jiného členského státu. Tady jsou potřeba jasná celoevropská pravidla, která by dávala národním dohledovým orgánům pravomoc jednat proti bance. Pokud eh, chceme opravdu vdechnout evropské spolupráci nový život, pak občané musí vidět, že Unie pracuje na odstraňování překážek eh, ve vnitřní mobilitě, podobně jako tomu bylo u roamingových poplatků. Eh, chtěl bych vyzvat komisi, aby prozkoumala možnost zavedení 29. režimu pro finanční služby. Mělo by být možné zavést právní rámec pro privátní, pro pro nejpoužívanější eh, finanční služby u soukromých osob. Podobně eh, jako tomu bylo u směrnice o všeobecném právu na bankovní účet a u nařízení o evropském eh, produktu soukromého důchodového pojištění. Ve zprávě zdůrazňuji důležitost transparentnosti vůči zákazníkům, pokud jde o dynamickou konverzi měny. Eh, velice často je pro zákazníka dražší platit ve své eh, domovské měně. Zákazník potřebuje jasné informace o této skutečnosti a nejlépe eh, by měl mít přehled o tom, která měna je při kterém nákupu nejvýhodnější. A to též platí pro přeshraniční výběry z bankomatů. Eh, geoblokace eh, spotřebitelů finančních služeb je dalším, další významnou překážkou pro eh, vyšší integraci finančního vnitřního trhu. Tady bych chtěl vyzvat komisi, aby zvážila legislativu, která by konkrétně působila proti eh, nepřípustnému geoblockingu ve finančním sektoru, eh, který se dnes příliš často používá eh, jako boj proti mezinárodní konkurenci a k uchování dominantního postavení na národním trhu. Komise navrhuje prozkoumat možnost ulehčení přeshraničních půjček pro spotřebitele. To může být dobré pro zvýšení konkurence na trhu, ale aby se snížilo nadměrné zadlužení e, zákazníků, měla by komise e, podporovat především finanční vzdělávání, finanční e, gramotnost. Domácnostem příliš neprospěje příliš vysoké zadlužení a komise by spíše se měla zabývat tím, jak ti, kdo si berou půjčky, mohou spíše zlepšovat úspory. Je zapotřebí ulehčit přeshraniční půjčky, ale zároveň také je potřeba změnit směrnici o hypotékách a o spotřebitelských úvěrech. E, v této oblasti je toho e, hodně co říci a já brzy rozešlu kompromisy, ale teď už je to prozatím ode mě všechno. Těším se na plodnou spolupráci se stínovými zpravodaji a s politickými frakcemi a e, doufám v, ve zdařilou zprávu. Děkuji vám za slovo. Děkuji. Za EPP Alan Kadek, prosím. Na pět minut. Euh, euh, Já chci připomenout tři důležité prvky pro EPP. My vítáme pragmatický přístup, ehm, jak řekl náš kolega, veřejná konzultace na jedné straně a zelená kniha na druhé. Za druhé, nejde o modifikaci legislativy, která byla právě transponovaná nebo se právě transponuje v členských zemích. Tady mluvím o e, směrnici o distribuci pojištění a hypotečních úvěrech. Zdá se nám, že je třeba garantovat loajální e, konkurenci mezi novými eh, aktéry a těmi tradičnějšími. Moje frakce je pro eh, návrhy, které reflektují digitální realitu a podporují eh, inovace. Fintech změní oblast finančních služeb, má tam velký potenciál inovací při ochraně spotřebitelů. Některé eh, pozměňovací návrhy budou vyžadovat eh, vzdělávání občanů. Je tady spousta práce před námi. Co se týče pozměňovacích návrhů k standardizaci produ- finančních produktů, to již bylo řečeno, musíme být opatrní, když mluvíme o standardizaci. Produkty jsou e, přizpůsobeny specifikům trhu každého státu a je třeba určit, zda bude možné zajímavé aby některé produkty byly standardizované. Standardizace pro standardizace, standardizace jako takovou není řešením. Náš kolega z ALDE navrhoval odstranění překážek eh, finančních trzů, trhů finančních služeb. Mně se zdá, že eh, to přesně dělá komise s zelenou knihou, do, tedy do ledna 2019. A výsledek je tento akční plán. Jsou tady rozdíly ve fiskálních, sociálních, regulačních systémech. Komise e, v tuto chvíli nemá nástroje, které by nám umožnily intervenovat ve všech případech a odstranila všechny tyto překážky. To je tedy několik komentářů, které jsem chtěl dát a se zájmem čekám na reakci. Začátek diskusí s kolegy novými zpravodaji a dalšími. To jsem tedy chtěl říct. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Ashley Fox. Ehm, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji a kolegům Moje eh, frakce mm, polož, eh, eh, dala řadu pozměňovacích návrhů pro vytvoření prostředí inovat, pro, příznivé pro inovace, včetně finanční gramotnosti. My jsme mm, byli proti vytváření portálu pro srovnání, to by bylo zavádějící. Dosavadní portály jsou úspěšné my chceme používat stávající nástroje jako mm, místo jednoho kontaktu, které umožní eh, nebo pomůže firmám v oblast působícím eh, v oblasti retailových finančních služeb. Podali jsme pozměňovací návrhy na rozšíření směrnice eh, pojištění a rozšíření bonusů za bezeškodní průběh Chceme, aby směrnice o hypotékách, o spotřebitelských úvěrech, e, tedy pokud k tomu dojde, tak musí komise pečlivě posoudit, zda toto by mělo přínosy. My mm, posoudíme návrhy kolegů z jiných frakcí pro, e, týkající se Evropského spořícího účtu. My jsme skeptičtí vůči přínosům, který by měl 29. režim finančních produktů. Děkujeme přesto zpravodaji za jeho práci a těšíme se na spolupráci na vhodných kompromisech. Děkuji. Sophie Intveld za ALD. Děkuji také. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji a kolegům za předložení Eh, zajímavých pozměňovacích návrhů. Já jsem trošku znepokojena, protože i přes eh, ty dobré návrhy, které jsou na stole, jak řekl pan Kadek, tento tým, pokud to mohu tak říct, již na tomto tématu pracuje nějakou dobu. Nevím, jak dlouho, dva roky možná, mezidobí, technologie a trhy se vyvíjejí velice rychle. My jsme příliš pomalí. Abych reagovala na e, poznámku pane Kadeka, e, komise, myslím, předložila zajímavé, užitečné návrhy, ale nedotýká se jádra problému. Co mně e, připadá frustrující, depresivní, je, že tato diskuse je se vždy točí okolo otázky subsidiarity, pravomocí EU od členských zemí a nemluvíme o tom, co, čeho chceme dosáhnout. A mě velice znepokojuje, když vidím, kam jdou investice. Investice jdou do Číny a USA. Ano, jsou také investice v EU a rostou, ale za, jsme pozadu obrovským způsobem za USA, za Čínou. A máme být přitom jeden z nejzajímavějších trhů na světě. Že je důvod, proč investoři chtějí jinam. Pokud budeme pokračovat eh, v této diskusi, jako kdyby chom teprve teď eh, se dostali do 20. století, tak prohrajeme. A eh, občanům prokážeme medvědí službu. Měli bychom překonat tu věčnou otázku subsidiarity, mělo by být něco evropského, ano nebo ne. Pokusme se e, si říci, jak se stát takovým hubem pro fintech, jak se stát klíčovým hráčem na světových trzích, jak konkurovat. Chceme skutečně e, říci, že si zachováme jaksi panenství, ale pak Eh, čínské firmy budou nabízet služby našim občanům, Evropanům? Jak budeme chránit pak jejich zájmy? Musíme být silnější. A eh, k tomu, co řekl pan Kadek, ano, je pravda, že komise navrhuje cesty, jak překonat tuto bariéru, ale ne v klíčových oblastech, co se týče sociálního zabezpečení regulačních bariér, a to je ten eh, jaksi slon v místnosti. Pokud členské státy nebudou ochotně řešit tyto problémy, tak toto vůbec nemusíme dělat, protože se jenom dotýkáme marginálních otázek. Jistě transparentnost, jazyky, technické standardy, to je důležité, ale o to nejde. Skutečná otázka je, máme odvahu a ambici dosáhnout skutečného vnitřního trhu že to není otázka technologie, je to otázka jednotného trhu. Evropského trhu versus eh, jiný, jiné trhy. Máme tu odvahu nebo ne? Děkuji Marisa Matias, GUE. Děkuji, pane předsedo. Mm, my se odvoláváme na to, že už eh, eh, někteří z nás pracují dlouho na těchto otázkách. Já jsem velice vděčná zpravodaji za jeho práci, ale moje stanovisko se nemění. Já jsem eh, mm, domnívám, že celá diskuse o finančních službách, včetně fintech, je vlastně evropské instituce. Oni vycházejí z toho, že lepšením finančním sektoru nebudou ve prospěch těch, kteří to dělají, ale klientů? Euh, eh, eh, otázky dopadů ekonomických, sociálních, finanční krize z které jsme právě teď vystoupili, mm, tak teď by měla přijít nová inovační vlna, jsme velkými entuziasty a já si myslím, že to je nezodpovědné být vůči tomu tak nekritičtí. Ochrana spotřebitele se zmiňuje jen eh, do té míry, do jaké komise by měla eh, vlastně tvrdit eh, pozici členským států, kterou nám stejně chce vnucovat, ale jak je to s odpovědností finančních institucí? Tady se prostě rozhoduje zase eh, bez občanů. O nich, o občany bez občany. Občan by se musel vzdělat na specialistů finanční trhy, aby měl přehled. My si to tady vždy ulehčujeme v parlamentu. Mluvíme o tom trošku. A co se týče inovací, tak se ukázalo, že velice často tyto báječné inovace mají katastrofální důsledky na lidi a evropskou ekonomiku. Jak to například vypadá s úsporami evropských občanů? E, vlastně z té krize nebylo vyvozeno žádné ponaučení. E, už je to deset let, co bylo subprime. A teď už se rýsují nové krize. Já bych se e, na to dívala velice kriticky. Mám celou řadu pozměňovacích návrhů, které jsem připravila. Mám v této diskusi stále ty samé obavy. A že chtějí evropské instituce jet dál stejně, tak to je jejich odpovědnost. Já si myslím, že musíme být zodpovědní, transparentní. Já doufám, že z tohoto hlediska Eh, snad se nám ještě podaří něco eh, získat z těchto návrhů. Be, uh, Děkuji, já mluvím za pana Gigolda, který tu není. E, vítám e, konkrétní e, body akčního plánu komise. Je to dobrý krok ke zlepšení retailových finančních služeb, ke snížení nákladů a odstranění překážek na vnitřním trhu, což má potenciál nabízet užitečné produkty a služby. Stejně jako zpravodaj trvám na tom, že by že by mělo dojít k soutěži o co nejlepší podmínky pro spotřebitele a o co nejlepší standardy. Myslíme si, že Evropský parlament by měl dotlačit komisi k ambicioznějším krokům, aby se spotřebitelé mohli těšit nejen nižším cenám, ale také rovným podmínkám v oblasti ochrany spotřebitele a přístupu k informacím, na jejich základě se můžou rozhodovat. Existuje zpráv, existují zprávy například z Eurobarometru, které citujeme v pozměňovacích návrzích, které se zabývají eh, poplatky, které přenášejí eh, značnou část úspor eh, do kapes finančních zprostředkovatelů. Kromě toho existuje informační asymetrie, která je v neprospěch spotřebitelů. Upozorňuji na několik klíčových návrhů. Návrh 22 považuji za důležitý, který vyzývá komisi, aby myslela dlouhodobě v akčním plánu a odstraňovala bariéry na vnitřním trhu. Potom návrh 51, tady zpravodaj požaduje udržitelné a odpovědné investice, e, rychlejší spuštění podávání hlášení e, a e, informování o tom, jak investice podporují environmentální a sociální cíle. Investice jsou velký trh, ale e, informace, na základě kterých se spotřebitel rozhoduje, stále ještě zaostávají. Pak máme návrhy 62 a 121, e, které bychom byli rádi, kdyby zpravodaj přijal. A pak bych ještě zmínil další návrhy, které rádi podpoříme. Jsme rádi, že panuje konsenzus ohledně potřeby dodávky služeb, které musí být podřízené spotřebitelům. Pak také vítáme podporu pro rovné podmínky mezi stávajícími poskytovateli a novými hráči na trhu, tak aby nedocházelo k narušování trhu a je zapotřebí s novými, eh, s novými subjekty na trhu jednat na základě technologické neutrality. A byli bychom rádi, kdyby konečný text také obsahoval návrh 157 o eh, hazardních hrách vydávaných za finanční služby a potom eh, nové spořící účty. A doufáme, že vyšleme komisi silný signál a budeme apelovat na komisi, aby ještě zvýšila své ambice. Děkuji. Děkuji. Nevidím Barbaru Kaplu. Takže catch the eye. Nikdo. Takže pan Ludvíkson. Prosím, můžete odpovědět na otázky. Děkuji moc krát. Já myslím, že eh, odvedeme dobrou práci eh, nakonec a já eh, vložím všechny síly do hledání kompromisů. Dá se říci, že eh, musíme eh, se snažit, protože to, čím se teď zabýváme, retailové finanční služby, tak tady se musíme jaksi odlepit od země a najít budoucnost. Ten technický vývoj jde čím dál rychleji a my eh, s ním musíme svým způsobem držet tempo. Konkurence není nic špatného je to eh, spíše eh, důkaz toho, že je možné vyrábět lepší a levnější produkty, což samozřejmě prospívá evropským občanům. Musíme mít ambice eh, při naší práci aby obyvatelé, občané Evropy měli lepší produkty, levné produkty a produkty, které se dají správně používat musíme využít této možnosti, kterou skýtají otevřené evropské hranice a tím pádem silnější konkurence na vnitřním trhu. Já se budu snažit, seč budu moci najít dobré kompromisy a určitě nepodpořím všechny pozměňovací návrhy, ale přesto se pokusím dospět k dobrému kompromisu, který by byl v budoucnu ku prospěchu evropským občanům. Děkuji. Děkuji moc krát. Hlasování ve výboru Ekon eh, proběhne 9. října a na plenárním zasedání na prvním listopadovém zasedání. Takže děkuji moc krát vám všem. Můžeme ukončit tuto schůzi a příští se bude konat pondělí 4. září od 3 do 18.30. Děkuji a končím schůzi.